Přesné údaje budou eh, zveřejněny v zápisu tohoto zasedání. A nyní ke změnám a přijetí pořadu jednání. Měl bych pouze prosbu týkající se změn na čtvrtek. Eh, frakce ALDE požádala o to, aby zpráva paní Bowles k evropskému systému eh, národhospodářských celkových systémů na národní a regionální úrovni a sice zpráva, která už má být předložena hlasování na čtvrtek, aby tato byla stažena z programu. A k tomu má teď slovo paní Bous. You, um... Děkuji, pane předsedo. Jako zpravodajka této složky, eh, kterou jsme naplánovali k hlasování na čtvrtek, bych ráda konstatovala, že jsme eh, připraveni to odložit na jiný měsíc, protože si myslíme, že teď hm, bychom asi mohli dosáhnout hm, kompromisu v prvním čtení. A situace hm, byla taková, že čtyři členské státy, Francie, Německo, Itálie a Portugalsko, nebyly eh, připraveny eh, poskytnout být určitá statistická data, tak aby byla předložena obsáhlým způsobem, tak to vypadala situace, kterou jsme také měli konci dánského předsednictví. Hodně se o tom referovalo v médiích a e, nové předsednictví e, teď e, bylo schopno vynaložit trošku více tlaku a je tady potenciální dočasné opatření a tak bych byla ráda, kdyby to bylo pak později předloženo, ale to je otázka um, urgentnosti zjevně, protože to, jak sbíráme statistická data a zvláště z regionu, ke kterým se toto vztahuje, to je pak velice důležité a mělo by to být správně schváleno uvedeno, a tak, aby nedošlo k žádným eh, překvapením na účtech. A co se týče ekonomické zprávy, eh, si myslím, že bychom eh, to měli tak udělat a parlament se bude souhlasit. Všechny politické skupiny souhlasí s tímto návrhem, tak, aby to bylo odloženo. Děkuji vám. Děkuji, paní Bouls. Chtěl by ještě někdo říct něco pro tuto žádost, prospekt této žádosti, někdo proti? Tak nechám hlasovat o návrhu paní Bowles. Kdo je proto? Prosím, abyste zvedli ruku. Hlasy proti. Zdržel se někdo hlasování. Takže jsme to stáhli z programu. A tímto program na tento týden byl schválen. A teď zahajuji rozpravu k prvnímu bodu na pořadu jednání. To je zpráva paní Lara Komi k evropskému vytváření norem. A slovo má nejprve paní zpravodajka, paní Komi. Prosím.